Okay, well, I'm going to start a... Dobrá, já se každopádně pustím do práce. A někteří uh, lidé nám prostě nepřijdou, ale jelikož uh, probíhají zasedání sírových zpravodajů, tak uh, prostě proto, abychom eh, se ukazovali před veřejností. Každopádně teď budeme eh, hovořit o referenčních indexech eh, v rámci finančních nástrojů a smluv. Budeme projednávat pozměňovací návrhy. A já jsem s pravodajkou pro tuto zprávu. Koordinátoři mi to přidělili ve své moudrosti, takže ráda bych poděkoval eh, sínovým zpravodajům a poslancům za pozměňovací návrhy. Myslím si, že celkově jsou užitečné a eh, že celkově jdou eh, zhruba stejným směrem. Takže věřím, že se nám podaří vypracovat kompromisní pozměňovací návrhy, jež nám umožní eh, zaujmout nějaké rozumné stanovisko před hlasováním. Jak říkám, já jsem rezervidovala svou vlastní zprávu a zúčastnila se druhého kolečka pozměňovacích návrhů pro některé oblasti, eh, které jsem eh, promeškala a vyjasnila jsem některé jiné věci, hmm, se stínovými zpravodaji i tady na výboru ještě než jsme se eh, setkali, tak jsem začala eh, s návrhy, eh, které by mohly zohledňovat řadu podnětů od kolegy, jež vyjasňovali i zjednodušovali věc. Ze zprávy, z rady máme zprávu, že oni se do toho pustí, ale pravděpodobně až v polovině příštího měsíce. Já si pořád myslím, že není možné to dostat na trialog, ale bylo by užitečné kdybychom měli eh, nějaké stanovisko, se kterým oni by mohli uvažovat, až se pustí do práce. Nicméně eh, teď máme ještě chvíli času a eh, já bych ráda, abychom to navrhované hlasování dali nějakého 17. až 20. února až takže to probíráme ještě se stínovým zpravodají, tak aby mohlo ještě proběhnout zasedání příští týden. Já jsem eh, svými novými pozměňovacími návrhy a kolegové samozřejmě vysvětlí eh, ty svoje. Já to schrnu. Já jsem se eh, jimi pokusila změnit určité myšlenky ve článku 5.1 v pozměňovacím návrhu 282, tak abychom tam zahrnali poznatky z ESO a také tedy ty eh, eh, ukazatele eh, komoditní, které bychom do toho měli zahrnout do a potom tady máme ty výlučně licencované ukazatele a samo indexy takzvané, tak abychom se vyhnuli střetu zájmu. Já jsem očekala, že ESMA bude dávat výjimky centrálním bankám a národním statistickým úřadům protože eh, to se čeká normálně ve článku dvě tahle, eh, tohle vynětí. Ale já bych chtěla, aby byl nějaký záznam o podmínkách nebo o ustanoveních, která oni si myslí, že eh, souvisejí s jejich řízením. Oni nám vždycky říkají, že tam něco takového je. Možná, že je dobré zaměřit se na třetí země, jenom abychom měli představu o nějaké pojistce. Takže a také bych chtěla, aby eh, ESMA eh, částečně nebo úplně eh, vyňala regulované trhy nebo subjekty, které jsou pokryté remit, tedy v rozsahu působnosti. Já se snažím eh, na jednu stranu to eh, udělat hodně široké, abych eh, uspokojila ty, kteří to chtějí co nejširší, a potom, abychom tady měli nějaké sledované výjimky. Některé z nich mohou být docela velké, ale o tom my pravděpodobně nejsme schopni rozhodnout. A otázkou je, jestli k tomu nařízení dáme ten proces postupného zavádění, protože už teď se tady s IOSCO pracuje na eh, té agentuře, která hlásí eh, zprávy, eh, tedy hm, která má poskytovat hlášení o cenách. A takže uvidíme, jak to dopadne daleko a potom prostřednictvím delegovaných aktů bychom zajistili soulad s IOSCO. Na jednáních se stínovými zpravodaji eh, byly takové náznaky, kde se ukazovalo, že by bylo eh, lepší upravit eh, rozsah působnosti podle článku 2 a ne podle článku 5. A na to já se zaměřím v kompromisech, protože si myslím, že to je správné. Pokud jde o definice, Myslím si, že nejpodstatnější návrh, který jsem udělala, je dát tam rozdíl mezi eh, regulovanými údaji a hlášenými údaji u přispěvatelů. V návrhu eh, komise eh, jsem také zahrnula o údaje o takzvaných OTC, ale uh, myslím si, že původně to vydávalo uh, špatné uh, signály, uh, uh, protože chceme, aby se uh, obchodovalo přes přepážku a ne mimo. Uh, takže uh, tohle bychom měli podpořit. Tato data by se měla vnímat z těchto trhů jako data přesnější než data z méně transparentních trhů. Takže bychom tam mohli napsat kde si myslíme, že je transparentnost a kde ne. U těch kritických ukazatelů, tam jsem eh, upravila ty limity, nechala jsem tam těch 500 miliard, ale taky vím, že to je možná číslo, které se bude těžko kvantifikovat a mohlo by znamenat, eh, že tady bude eh, ten určitý efekt přepadu z útesu. Takže Hmm, pokud se to široce používá na mezinárodních trzích a nedá se to nahradit, tak bychom eh, tam takový ukazatel mohli zahradit. Ale něco, co se opravdu používá. A těch 500 miliard opravdu eh, signalizuje, že to musí být podstatné, i když hm, se eh, to pravděpodobně nedopočítá do posledního eura. Změnila jsem definici na významný ukaza- významného ukazatele tak aby se tam eh, ten eh, limit eh, tam zmizel, protože je těžké to vyčíslit. A pořád si myslím, že tady máme příležitost zjednodušit strukturu toho, co je a není na pořadu. A teď také tedy uvidíme, co si lidé myslí o tom tématu. Administrátoři, eh, na které se to vztahuje, to nařízení, by měli eh, zveřejňovat svoji metodiku a vstupní data. Ono se to liší podle typu ukazatele. Pokud jste agentura, která sleduje ceny, tak není problém, abyste eh, oznámili svoji metodiku, ale ta data jsou citlivá, když jsou nová a čerstvá, to se prodávají. Hmm. No, později už je to jedno, když je zveřejňují, ale bylo by těžké Mm, kdybyste po nich měli chtít, aby eh, oni to rovnou zveřejňovali. Jinde naopak ta data možná jsou regulovaná, takže je klidně zveřejní, ale mm, ta metodika je to, eh, o čím jde. Čili já tady pořád tohle navrhuji, ale tam, kde to je kritické, nebo mm, pokud jsou to hlavní ukazatele používané na eh, investičních eh, na mm, malou obchodním trhu, tak eh, tam, ty by, sem, tam by se to mělo zveřejnit. A potom jsou tady samozřejmě, a to samozřejmě s ohledem na eh, práva duševního vlastnictví a také vhodný odklad při zveřejnění. Jsem pro takzvané přátelské licencování, a administrátoři, kteří eh, vydávají eh, finanční produkty, eh, by měli transparentně účtovat své poplatky a neměli by tam mít žádnou nepatřičnou křížovou dotaci cenovou uvnitř své produktové struktury. Takže tohle jsem tam napsala přesně, aby to platilo i pro CSD. Já držím se tedy dvou souběžných režimů pro třetí země, protože nemůžeme se eh, okamžitě pustit do ekvivalenčního režimu, protože tam není nic eh, ekvivalentního. My jsme takový eh, předvoj, pokud jde o legislativu o IOSCO. Takže takže zaprvé jde o nedodržení tedy v IOSCO mm, a tam používání na patřičných ukazatelů. A Možná, že to budeme muset eh, revidovat s vývojem věci v případě, že se nebude žádná legislativa eh, přijímat a pokud se AS chytne po celém světě, tak z toho budeme muset eh, vyjít. Tohle jsme udělali v jiných oblastech, udělali jsme to s účetními standardy a jinde, takže to není věc zcela nová. A teď eh, pokud jde o úlohu ESMA a kritické ukazatele. Tam to ještě pořád možná nemám úplně doladěné. A, a ty formulace, které eh, tady eh, přednesl Game Mitchell, jsou možná mnohem lepší. A na zasedání stínových zpravodajů už jsme se o tom bavili, takže mm, Gayovy formulace úvodních ustanovení můžeme použít u těch příslušných článků. V zásadě tady eh, by to mohlo být tak, že ESMA bude mít de facto dohled nad všemi kritickými ukazateli v EU, ale kde existuje už nějaká eh, historická vazba dohledová s, v rámci IOSCO, a používá se to eh, převážně v daném členském státu, tak ten členský stát by si měl nechat ty dohledové pravomoci. Samozřejmě, pokud ESMA eh, má nějaké obavy, tak to může eh, jak může požádat o převzetí. To je pravděpodobně nepravděpodobný scénář, ale na základě toho, co tady uh, Gay představil, tak by to mohlo fungovat. Protože je tady trochu uh, problém u těch uh, kritických ukazatelů. Musíme přis, uh, přinutit uh, přispěvatele, aby opravdu přispívali je tady otázka toho, kdo eh, nad nimi eh, tedy eh, drží pravomoc. Pokud se podíváte na Eurin, tak tam, když všichni budou bankovní unii, tak tady budou jasné komunikační vazby. My jsme to probírali na stínových zpravodajích a vypadá to, že bychom byli schopni dohodnout se, že takhle by to mohlo fungovat. A potom ještě eh, nakonec eh, u těch eh, příloh, to už jsem neměla časy projít se stínovými zpravodaji. Představuji si, že bychom je co nejvíce přiblížili IOSCO, tak aby to bylo přiměřené, zejména pokud jde o přílohu 3 o komoditní ukazatele. Musíme zajistit abychom to aktualizovali patřičně a možná i odložili vstup v platnost na vhodnou dobu. Až budeme vědět, že situace kolem iOS je urovnaná. Takže já mm, nemám žádné konkrétní představy ohledně toho, jak bychom to, mohli, jak bychom to měli nastavit. Někdo eh, bude chtít eh, úplnou výjimku teď, někdo eh, mm, tím nebude uspokojen a chce, aby e, abychom tady něco zavedli, aspoň dokud se neurovná ajosko, Takže mm, takový e, kompromis bychom tady mohli e, tady nechat. A teď počkám na stínové zpravodaje, aby přesně řekli, kam co jde. A nejdřív půjdu na EPP, tak ho tady máme. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jako vždycky jste nám poskytla velice úplný eh, přehled, rozumný přehled. Já jsem se zaměřil v pozměňovacích návrzích především na rozsah a na úlohu ESMA a na etický kodex a na vstupní údaje. A také jsem se zabýval tím informováním při eh, nějaké Mm, porušení pravidel whistleblowing. Obecně eh, podporuji přístup eh, zpravodajky a moje pozměňovací návrhy se zabývají právě tou, tím rozsahem, protože podle toho je zapotřebí strukturalizovat eh, nařízení a je zapotřebí, abychom s tomu eh, věnovali v následujících týdnech eh, bedlivě a abychom dali hlavy eh, dohromady. Každopádně musíme zajistit, že principy IOSCO budou zachovány a že proporcionálně bude uplatňováno nařízení tak, aby byla jasná křehkost či omezení některých ukazatelů, abychom je brali v úvahu úvahu. Děkuji, že jste se zabývala ESMou v úvodním ustanovení a budeme ještě diskutovat určitě jako stinoví zpravodajové s vámi. Já navrhuji to, aby ESMA byla schopná podpořit kritické ukazatele, pokud Eh, administrátor není v takovém státě, kde by byla eh, dostatečná legislativa, která toto upravuje. Za takovýchto okolností ESMA by měla delegovat eh, národnímu příslušnému úřadu tuto činnost. Důvodem je, že některé kritické mezibankovní ukazatele mohou mít už uživatele i administrátory v jiných nebo v různých členských státech a e, mohou zde být e, příslušné kompetentní úřady v členských státech. Některé e, nemusí patřičným způsobem se těmito ukazateli zabývat a některé státy nemusí mít adekvátní dohled. Já Eh, velice upřímně se o tom eh, vyjadřuji. Ještě bych se chtěl zmínit o pozměňovací návrhu 453, které se týkají ukazatelů týkajících se komoditních eh, ukazatelů, tedy konkrétně. Vím, že Bernlange také navrhuje, aby toto všechno bylo dohromady. A je to taky Oli Schmidt, který navrhl v pozměňovacím návrhu 407 něco podobného, ale klade tam důraz eh, trochu odlišný od mého pozměňovacího návrhu. Já si myslím, že bychom měli se na to otevřeně podívat a uvidíme, třeba se shodneme na nějakém eh, kompromisu, nicméně je třeba to prodiskutovat. A eh, to Werner musí také říct, zda si přeje tam mít komunitní ukazatele zvlášť nebo dohromady. Co se týče etického kodexu pro přispěvatele, my jsme se zabývali eh, otázkou malých přispěvatelů. A já jsem si všiml, že někteří hovořili o uvolnění kodeku, etického kodexu, aby byl lépe eh, proveditelný. Já jsem chtěl, aby etický kodex byl právně závazný pro ty, kdo eh, poskytují, kdo předkládají eh, kritické ukazatele. A proto eh, je otázka, do jakým je pravděpodobné, že lidé, kteří by tam přispěvat skutečně měli, měli by být zapsáni, by si to přáli. A Můžeme to mít různé názory. Mohli bychom mít například flexibilnější eh, přístup pro ty, kdo nejsou přispěvateli s ohledem na kritické ukazatele. Pak ještě 16. tam je, jsou principy IOSCO a e, hierarchie u vstupů. To znamená od, zabývat se rizikem a stanovením ukazatelů. Úroveň transparentnosti by měla narůstat na základě eh, důvěry v dané údaje. Je zapotřebí eh, rozlišovat mezi vstupy z OTC a regulovaných eh, míst regulovaných zdrojů a já si myslím, že bychom o tom všichni diskutovat. Ohledně kritických ukazatelů navrhuji, aby administrátor zveřejňoval ve veřejném zájmu vstupní údaje a metodiku e, užívanou pro stanovení ukazatelů. A mohli bychom na různých místech toto e, definovat, abychom jasně rozdělili, co je zapotřebí zveřejňovat a za jakých okolností. To je ještě oblast, kterou musíme dále prodiskutovat. Co se týče třetích zemí, to jsou články, které se týkají tedy třetích zemí a je zapotřebí, abychom se jimi zabývali, protože um, průmysl zabývají se, se mm, ukazateli, um, funguje přeshraničně. Principy JASKO je zapotřebí eh, využívat, ale nejsem si úplně jistý, Eh, hovořilo se to o Spojené, Spojených státech a jejich regulatorech. Paní předsedkyně, vy i já jsme přiložili pozměňovací návrh tak, aby třetí země mohla prokázat, že plní ze širokého pohledu principy eh, IOSCO. A rád bych se na to vyslechl také názory kolegů. Také bych chtěl Eh, hovořit o, nebo zmiňovat se o eh, dočasných eh, prvcích, aby jiné státy mohly rozvinout regulační rámec na základě principů IOSCO jak jste uvedla, paní předsedkyně, jste otevřena eh, dalším komentářům a je zapotřebí opravdu, abychom to bedlivě společně zvážili. A pak je to další věc a to je eh, eh, zajistit, abychom měli opravdu kvalitní a důvěryhodný systém whistleblowingu, aby se neobávali odvety ti, kdo by poukázali na nějaké nedostatky takže myslím, že paní předsedkyně by se nám mělo toto podařit při konzultaci našich politických skupin a následující diskuzi eh, dohromady. A myslím, že na základě toho, jak jsme doposud postupovali, tak myslím, že eh, by se nám mělo podařit najít širokého koncenzu a kompromisu. Eh, na některých věcích se nemusíme shodnout a prostě budeme muset nechat tak, jak jsou. Děkuji za SAD Emily. Děkuji podstatě si myslím, že jsme, se, že jsme dospěli do situace, kdy máme celou řadu pozměňovacích návrhů, které se ubírají různými směry a musíme být velice opatrní, zejména tam, kde budeme něco definovat, protože se objevilo několik nových pojmů, jako například eh, větší nebo zásadní ukazatele, potom kritické mezibankovní ukazatele. My bychom se měli vyjadřovat velice jednoduše a jasně. A to je moje hlavní starost nyní. A další mojí hlavní starostí je, že se blížíme do mm, složitějších nebo ke složitějším návrhům, eh, jak vycházejí z komise a také mm, naše návrhy nemusí být co do rozsahu tak široké jako návrhy komise. Což by znamenalo, že by mm, ESMA získalo ještě slabší pozici. To tedy vyplývá z našeho dosavadního jednání mezi námi a mezi stínovými spravodajem. Myslím, že by se to dalo překonat. Mám ještě několik poznámek k těm některým kritickým bodům eh, daného legislativního návrhu. Opět se chci zmínit o eh, rozsahu. Už to bylo mnohokrát zmínilo SAD eh, často mm, zdůrazňuje, že chceme praktický, praktické pole působnosti, praktický rozsah a myslím, že tím budeme se muset zabývat eh, v naší další práci. Co se týče požadavků na administrativu, na administrátory, už bylo řečeno na začátku, že se chcete hodně zaměřit na eh, administratory, na správce, eh, což je velice dobře, ale musíme zajistit, že patřičným způsobem budou stanovena pravidla i pro ty přispěvatele protože nyní v těch pozměňovacích eh, eh, vidíme, že má oslabovat etický kodex a já tu vidím právní problém eh, s tím, aby byl etický kodex právně závazný a na druhé straně si přejeme mít jasné požadavky pro přispěvatele. U kritických ukazatelů bych chtěla mm, se zaměřit na to, že zapotřebí se soustředit na to, co je skutečně kritické a jak definovat eh, takovýto kritický ukazatel. A měli bychom najít širokou definici, která bude všechno postihovat a bude fungovat i do budoucnosti, abychom nenašli jenom ty ekvivalent těch stávajících eh, kritérií či ukazatelů, ale abychom eh, se vyjádřili tak, aby ty ukazatele byly jasně kvantifikovány, ale také, aby byly vyjádřeny co do kvality, aby se skutečně jednalo pro takové, o takové ukazatele, které jsou kritické mm, na úrovni EU. O tom je zapotřebí ještě dále diskutovat. Ohledně ESMI, eh, socialisté a demokraté také chtějí, abychom měli jasnou souvislost s tím, co je tedy kriticky významné pro EU. A to nejen v tom směru, že si přejeme definovat e, regulační e, standardy, technické standardy, ale aby ESMA měla co možná nejširší e, dohledové pravomoci. A Myslím, že tady máme trochu ještě mm, rozdílné názory a budeme muset o tom dál diskutovat. Ohledně třetích zemí. Eh, myslím, že to je velice citlivá a složitá otázka a já bych ráda chtěla slyšet také od komise a chtěla bych vás vypítnout k tomu, abychom si vyslechli, co komise tímto myslí, jaké požadavky by zde byly na administrátory z třetích zemí, protože to je velice zajímavá myšlenka, nicméně musíme prodiskutovat, jak to má fungovat v praxi. Musíme to prodiskutovat s stínovými zpravodaji. Já jsem si jistá a těším se na závazné povinnosti pro eh, administrátory z třetích zemí administrátory eh, ukazatelů. A opravdu by bylo zajímavé si více vyslechnout od Evropské komise. Myslím, že nestačí eh, mít jen principy, protože ty nejsou závazné a mohli bychom riskovat, že eh, průmysl ukazatelů se odstěhuje z EU a bude se chovat podle toho, jak si přeje a tím bychom tedy nedosáhli ničeho eh, tímto legislativním aktem. To jsou tedy hlavní body, které jsem chtěla zmínit a doufám, že se nám to podaří dokončit do konce mandátu. Eh, Rada se nepohybuje příliš rychle vpřed eh, a přeji si, aby to bylo co možná nejdříve jasně vyřešeno a abychom mohli silně reagovat na příklady, manipulace a podobně eh, se ukazateli, které se odehrály v posledních letech. Děkuji za zelené, Filip. Uh, good morning. Everyone, uh, I think we... Já vám všem přeji eh, dobré ráno. Myslím si, eh, že tady máme velice dobrý tým a je to opravdu závažná otázka. Zatím zdaleka nejsme u toho eh, nejhoršího. Eh, to teprve eh, až se zjistí i ty skandály ohledně sazeb cizích měn, směných kurzů, tak Libor bude drobnost. Takže já bych zhruba souhlasil v té, s tou linií s Emily. Musíme zajistit, aby eh, jakékoliv restrikce, které stanovíme, byly eh, opravdu odůvodněné mm, mm, nějakými námatkami ohledně eh, mm, praktičnosti. Ale Sharon, ty nejsi taková britská britka, ale spíš Evropanka, takže věřím tady tvému úsudku v tomto u eh, ESMY a její role. Myslím si, že na stínových zpravodajích jsme si eh, zcela jednoznačně dali eh, najevo, jaké regulační technické standardy by tady měly být. Myslíme si, že jmenovitá odpovědnost, podobně jako u SM u bank, by za dohled nad těmi významnými těmi, které opravdu mají dopad na celou EU, měla být v rukou ESMA. Otázkou je, jestli tu odpovědnost přímo má vykonávat ESMA, nebo ji deleguje na ty, kteří mají ty zdroje a zkušenosti, a tedy národní konkurenční eh, eh, příslušné úřady, aby dohle, eh, dohlíželi na ty příslušné hm, údaje. To musíme říci velice prakticky. Ovšem, Řekli bychom, že eh, eh, by měla dohlížet na ty indexy, které mají celo eh, evropský dopad. Prostě to, co dopadá na celoevropský trh, by se mělo sledovat z celoevropské úrovně. Ale každopádně zkusme přijít s něčím smysluplným, pokud jde o rozdělení pravomocí mezi odpovědnost a výkon nebo za odpovědnost a za výkon, pardon. Eh, různé definice kategorií, co by eh, hm, ukazatelů. My bychom to nedělili příliš do mnoha kategorií. Snažme se vytvořit co nejjasnější kritéria, eh, jak kvalitativní, tak kvantitativní stránce. Měli bychom definovat, jaké kritérium spadá do jaké kategorie. Jedna z věcí je tady eh, vhodnost ukazatelů. Čili eh, finanční operace, u kterých jsou eh, ukazatele vhodné. Proč používat Libor jako základ, výbu, jako základ výpočtu variabilních úrokových sazeb u, u hypoték? Existují eh, proto důvody. Vyvolává to určité eh, základní riziko a my chceme, aby, aby eh, tohle bylo zohledněno v legislativě. Můžeme opravněně říci, že jsme se tím nedostali do fáze, kdy bychom velice jasně definovali to správné použití příslušného ukazatele a proto jsme zatím nedefinovali přesně, co je třeba udělat, ale vyzvali jsme komisi, aby v nadcházejících několika letech se tou otázkou zabývala. A pokud e, to bude vhodné, to je revizní doložka, aby přišla s návrhy e, na, e, které by měly řešit možné nevhodné použití takových ukazatelů. Chceme samozřejmě co největší transparentnost, mohli byste říct, že to je divné pro zelené, ale my eh, věříme, No, pokud svěžíme eh, společenské úlohy trhu, tak chceme, aby trhy byly eh, transparentní a ne neprůhledné. A transparentnost určitě zajistuje solidnost na trzích. A pokud by příliš mnoho transparentnosti zranilo řádné fungování trhu, tak my bychom řekli, že co nejvíce transparentnosti co nejdříve by mělo být pravidlem. Také jsme eh, navrhli celou řadu pozměňovacích návrhů, eh, které by měly potvrdit nebo potrhnout ty eh, přílohy. Ale každopádně myslím, že tady máme dobrý tým, no, abychom to dali, dali dohromady solidní kus legislativní, takže doufám, že se nám to podaří. Děkuji. Já myslím, že pan Strejček, vy budete hovořit o Saida Kamála. Děkuji. Said Kamal je stínový zpravodaj o tohle a požádal mě, abych vyjádřil eh, několik jeho připomínek, protože tady bohužel nemůže být. No je těžké, eh, eh, abych ze sebe udělal Saida Kamala, jak vidíte ale pokusím se. No proto uh, eh, ne. Mm, eh, uh, eh, Filip je jeden z mých nejoblíbenějších zelených. Uh, Said Kamal by rád poděkoval uh, zpravodajům a stínovým zpravodajům za produktivní jednání ještě Štrasburku minulý týden. Zdá se, že je tady eh, široký eh, konsenzus eh, ohledně toho, že je třeba dokončit stanovisko EP před květovými volbami. Pan Kamal má i nadále obavy z toho, že rozsah té směrnice je příliš široký. Domnívá se, že bychom měli se zaměřit na antiukazatele, které jsou citlivé na manipulaci, jako jsou ty různé ibory, nebo eh, kritické eh, ukazatele, které eh, jsou důležité pro fungování finančního systému. Neměli bychom regulovat ukazatele jenom prostě pro regulaci. Což myslím, že je jedna z hlavních zásad pana Kamála je eh, každopádně proto, aby eh, eh, regulace Liboru zůstala v Británii. Britské úřady zůstaly, tedy rychle zareagovaly na, když stanovili tedy podmínky pro Libor, takže EU svým způsobem tady dohání členský stát, neměli bychom nahrazovat členské státy. ESMA by měla hrát roli e, při harmonizaci práce e, příslušných úřadů, ale nemůžeme ji e, zatížit více odpovědností, než by byla schopna unést. Také tady byla debata o Eh, kodexu chování o tom, jak by měl být právě eh, mm, závazný. Sajt není přesvědčen, že by měl, vzhledem k tomu, že by to opravdu mohlo vést k tomu, že méně firem eh, se nechá hodnotit daným ukazatelem. Musíme být flexibilní, nalézt určitou rovnováhu, posílit stanovování těch eh, ukazatelů, ale ne tak, aby eh, se toho ukazatele už nikdo neúčastnil. Pan Kamal se těší na další eh, kolo kompromisu a doufá, že se nám podaří nalézt určitý kompromis, který zohlední stávající úpravu ukazatelů, která bude jak flexibilní, tak použitelná. Takže dě, dě, a těší se samozřejmě na další návrhy. Děkuji. Tady, tady máme uh, Werner Langena a Severa Goulart, eh, kteří žádají o slovo, pak ještě komise samozřejmě po uh, poslancích, aby to mohli všechno schrnout. Wernere. Děkuji. Rád bych zdůraznil, že se strategií paní zpravodajky i kolegami Čela souhlasím. Za půl hodiny začíná hlasování ve výboru pro průmysl eh, k benchmarkům v oblasti průmyslu a proto vám ještě nemohu eh, oznámit výsledek. To hm, co tedy vzejde ze zprávy paní Matias, máme tady celou řadu pozměňovacích návrhů, ale jeví se mi jako důležité, aby i finančním benchmarkům eh, se eh, dala úloha pro suroviny, které převážně dovážíme z jiných zemích, ale nemělo by to být nadregulováno, i když tady není možná absolutní transparentnost. Eh, když bychom vylučili či příliš zatížili dodavatele, tak nikdo nic nezíská. A to je například tam, kde e, základem jsou, je fyzické zboží a všechno se bude orientovat podle benchmarku, tak to vypadá zřejmě jinak než ve finančním průmyslu. Ano, máme tady surovinové deriváty a tady platí stejná pravidla jako u finančních produktů, ale u jiných druhů zboží bychom měli velice zdrženlivě regulovat. Protože například e, obchod s ropou a s plynem určují převážně multi, čili nadnárodní podniky. A tady eh, tedy nemůžeme tak zlepšit transparentnost. Uvidíme, jak tedy to ohodnotí výbor pro průmysl celkově, ale víme také, že u těch fyzických benchmarků, to znamená u takzvaných administrátorů, existuje celá řada pozorovatelů, publicistů i lidí, eh, kteří eh, dodávají komparativní údaje na, eh, z soukromé sféry, čili nejsou to přímí aktéři a proto je třeba dbát na to, aby ta infor, lhůta pro informace nebyla nějakým způsobem uškrcena, protože pak by se trh stal eh, více netransparentním. Mm, jinak si myslím, že lze podpořit to, co tady zaznělo k benchmarkům, ale co se týče surovin, a to je má prosba na paní zpravodajku, po hlasování ve výboru průmyslu bychom mohli možná společně projednat tuto záležitost, abychom mohli zohlednit jeho pozici. Děkuji mnohokrát za zbytek, který plně podporujeme. Děkuji, Sylvie. Děkuji, Sylvie. Sharon, <clears throat> merci Děkuji Sharon, děkuji všem. Jak již tady zaznělo z úst Filipa, měli jsme výborné stínové zpravodaje, takže mi dovolte jenom malou připomínku. Co se týče změny, jsem přesvědčena, že je, přistup, je třeba přistupovat k tomu ze široka aby Evropa nepodcenila světové globální výzvy. To už zaznělo na různých mezinárodních setkáních. Myslím si, že to je problém, eh, který musíme Eh, velice zohlednit. Máme tady také variabilní proporcionalitu, ale domnívám se, že je důležité, abychom to pojali skutečně ze, ze široka. Za druhé, domnívám se, že je třeba eh, eh, nemít pouze penální záležitost, také otázky sankcí a otázky kodexu, je třeba zohlednit a teď bych vás ještě rada upozornila na pozměňovací návrh 23, to je můj pozměňovací návrh a tady se to týká rozhodnutí, včerejšího rozhodnutí Evropského soudního dvora, protože včera padlo rozhodnutí o short selling a to, co připomenul Evropský parlament, to bylo, že je třeba eh, trvat na umožnění vyslovení zákazu. Eh, čili eh, je třeba jít do přímého dohledu eh, a daleko kritičtěji posuzovat různé autorizace. Ale to, co tady zaznělo, co se týče doktríně, která, která nás tolik zaměstnávala, když jsme jednali o finančním dohledu, my domnívám se, že rozhodnutí soudu přispěje k tomu, že bychom tady měli být více bdělí a jsem si jistá tím, že i Pascal, které jsem včera poslala malý e-mail, nevím, jestli si ho četla, eh, si to jistě uvědomí. Čili soud nám dává větší podporu, což je v souladu s naším usnesením a doufám, že se to odrazí v textu. Děkuji. Uh, Děkuji vám. Nikdo už se z poslanců nehlásí? Uh, za komisi, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji vám také za tuto diskuzi, která ukazuje, že parlament velice vážně bere tento návrh. Tento návrh je velice důležitý. Jak už bylo vyřčeno, otázka eh, ukazatelů není diskutována jen v Evropě, ale na úrovni G20 po celém světě a také v jednotlivých specifických um, organizacích, jako je IOSCO. Chtěla bych zdůraznit to, že návrh komise usiluje o zajištění integrity eh, ukazatelů obecně samozřejmě se zachováním patřičných požadavků, aby tyto ukazatele se nestaly předmětem střetu zájmu, aby byla zná metodika, eh, údaje eh, a tak dále, aby tedy eh, ukazatelé také jasně poukazovali na ekonomiku, kterou mají měřit, aby pro ní byly relevantní. Například proto je důležité je to prohlášení toho administrátora ukazatelů a také zapotřebí zajistit, že užívání mm, těchto ukazatelů bude správně prováděné. Co se týče rozsahu, návrh komise se zakládá na standardech IOSCO. Tyto standardy mají široký rozsah. Postupovali jsme tímto způsobem proto, že při různých hodnoceních A při různých zprávách o jednotlivých trzích a sektorech, sektorech ukazatelů se zjistilo, že všechny ukazatele mohou být eh, stiženy určitou zranitelností a proto je zapotřebí zajistit, že budeme mít vhodnou úroveň reglementace a dohledu. V této souvislosti se to týká především eh, derivátů komodit a právě ukazatele v, na trhu ukazatelů e, komodit jsou velice důležité. O tom se zmiňuje také IOSCO. Co se týče obecných principů IOSCO, tu Eh, to je taková to úvaha, takže my bychom byli rádi, aby eh, tuto situaci také zvážil Evropský parlament. Co se týče úlohy ESMA a případných dodatečných úloh ESMA, ráda bych dodala, že komise vítá úsudek, nebo tedy mm, rozhodnutí eh, Evropského soudního dvora v tom smyslu, že se spolu legislátory předložíme specifická Eh, ustanovení ohledně úloh ESMA a jejich právním základu. A Evropská komise ve svém návrhu úkol dohledu nad specifickými ukazateli a jejich administratory ukládá národním e, orgánům, protože tyto vnitrostátní příslušné orgány podle nás jsou nejlepší, nejlépe znají místní trh a mají nejlepší e, nástroje k tomu, aby tento úkol mohli plnit. Nicméně je velice důležité využívat e, dohled k tomu, aby ukazatele skutečně byly v jednotlivých členských státech kolegiálně dohlíženy. Ještě poslední bod, a to je otázka eh, třetích zemí. Pro komisi je velice důležité, aby v tomto návrhu byl zaveden systém ekvivalence. Jak bylo uvedeno? Vzhledem k tomu, že jsme první v G20, kdo předkládá takovouto legislativu, mohli bychom vytvořit situaci, ve které kdyby nebyly ekvivalenty pro všechny poskytovatele ukazatelů, znamenalo by to, že by tito poskytovatelé mohli odejít z EU. A tomu bychom měli přepojít, předejít. Nicméně bychom neměli uzavírat náš evropský trh na druhé straně, proto je zapotřebí zajistit, že ukazatele vystavené v Eh, jiných státech mimo EU s porovnatelnými eh, kritérii mohou být použitelné v Evropské unii. Eh, chci zdůraznit, že poprvé Evropská komise využívá jako ukazatele pro porovnatelnost principy IOSCO pro obchodní ukazatele. Tímto způsobem umožňujeme ještě další flexibilitu při hodnocení a otázka toho, zda je významné či nikoli, aby, aby poskytovatelé ukazatelů z třetích zemí byli dohlíženi regulátory, myslíme si, že to je naprosto nezbytné. Skutečnost, že někdo sám o sobě certifikuje, že plní pravidla, považujeme za to, že by nevytvářela eh, rovné pracovní podmínky, které eh, by eh, byly ve prospěch této budoucí legislativy EU. Děkuji. Děkuji vám. Paní Matej. Jenom stručně zhrnu toto téma. Myslím, že v kompromisech, které přinášíme, je několik článků, které budeme muset rozdělit do jednotlivých druhů kategorií. Například, jak budeme jednat v souvislosti s přispěvateli. Ehm, jedná se například o to téma, které bylo předneseno jménem Saida. Ehm, v některých případech se dá o téměř automatické poskytování informace, velice často ehm, to bývá pravidelným způsobem. I v jiných mm, případech tato informace je dobrovolná a pokud příliš vyděsíme lidi, tak eh, nedosáhneme toho, co bychom potřebovali jako užitečné ukazatele. Na druhé straně, když se dostaneme do oblastí, které jsou dost subjektivní, a eh, tam jsou například i kritické ukazatele a podobně, eh, tak tam bychom potřebovali to mít trochu přesněji upravené. Takže budeme potřebovat různé kategorie. A to si myslím, že to podobný postoj se bude muset uplatnit v dalších místech. A také přímo to, co říkala Emily eh, ohledně eh, eh, rozsahu. Ono je to tak, že ukazatele jsou tak složité a komplikované, že musíme mít možnost říci, že toto se bude pojímat jiným způsobem než něco jiného. Ale když si budeme přát, aby všechno bylo začleněno nějakým způsobem, tak ESMA bude mít zodpovědnost, která za určitých okolností bude vykonávána, dokonce v mnoha příležitostech bude vykonávána vnitrostátními orgány. A to prostě proto, že ESMA nebude mít pracovní sílu na to, která by to mohla provést. Takže je zapotřebí, abychom využívali kolektivní eh, zkušenost, také zkušenost národních eh, regulátorů Eh, aby nám mohli sdělit, co do toho ještě patří a co ne. Eh, takže by to byly určité výjimky z dohledu. A je zapotřebí postupovat proporčně v této souvislosti, včetně těch možností, že to, co tam bude spadat, eh, může být ještě dále měněno takže to, co nebylo například hodnoceno jako, jako kritické, se může stát kritickým. Pravděpodobně to budeme muset ještě lépe vysvětlit v textu, co vlastně míníme eh, pod kvalitativní definací eh, toho, co je kritické. Musíme vysvětlit tato rozhodnutí, abychom poskytli instrukce o tom, jak, maj, eh, jak mají postupovat, co vlastně od nich legislátoři chtějí. Eh, toto bychom měli mít na paměti při eh, výstavbě této legislativy. A eh, potom to je otázka rizika vhodného nevhodného. Já teď úplně nevím, jak to mám definovat. Je tu, je tu definice základního rizika. Možná to budeme muset trochu víc propracovat, možná se zamyslet, jak to přesně zabalit všechno dohromady. Je to také souvislost s MIFIDem, kde jsou tedy vhodné investice. Zda je to v souvislosti se spotřebitelem a podobně. Musíme tedy postupovat konzistentně s dalšími texty. Pokud komise bude mít nějaké nápady, jak to vyřešit, nějaké návrhy, tak by to také bylo užitečné. Také se budeme zaměřovat na to, co nám eh, předloží výbor pro průmysl. Eh, to nás bude zajímat, protože to jsou eh, problémy, které se vztahují opět k uhlí a MIFIDu, protože to prostě nespadá do stejného pole působnosti. A mm, je to myšlenka, že bychom měli další věci ještě v patřičném čase začlenit do působnosti. Možná to je věc, kterou bychom si měli pamatovat eh, do budoucnosti a potom eh, to řešit v mnoha dalších oblastech, až na to přijde eh, řada. Ohledně sankcí. Většina sankcí se pravděpodobně bude udívat, udávat prostřednictvím tedy legislativy zaměřené na zneužívání trhu. A je proto zapotřebí, abychom správně pokryli tyto všechny ukazatele protože může dojít k tomu, že náhodou se objeví nějaké slabé místo v legislativě, eh, abychom eh, tedy se zabývali tím, co už je v té legislativě o zneužívání trhu. Nemusíme to celé eh, přepisovat, ale musíme z, zařadit, kde je vhodné využívat takovéto sankce. Otázka Iosko Někde Eh, se nám ten text úplně neschoduje. Někteří z nás se podařil, pokusili trochu vyjasnit eh, některá místa. Já bych rozšířila ještě oproti tedy návrhu komise jednu, jednu oblast. A to je eh, cena finančních nástrojů. Někdy se může jednat o nejen o finanční nástroje, ale o vytváření cen. Já bych se tu chtěla ještě eh, odvolat na IAS eh, e eh, a zeptat se expertů na to, jak zavést tu správnou definici. Jde tu o to, že můžeme mít jak finanční kapitál, tak nástroje. A to jsou různé věci. Mm. No, Myslím, že mm, máme k tomu rozumný eh, přístup. Samozřejmě, že mm, vždycky bude někdo tak trochu nešťastný, ale mělo by se nám podařit dosáhnout takového textu, se kterým můžeme být relativně, řeknu, spokojeni a eh, že to bude opravdu odpovídat tedy tomu prostředí IOSCO a Eh, až získáme další informace od IOSCO, budeme moci postupovat dál časem, podobně jako jsme postupovali o úvěrových ratingových eh, agentur už v minulosti. A nyní 17. února se bude hlasovat, to je změna podle posledního plánu, 17. února. To je náš plán. Eh, šlo by to, pokud to budeme chtít eh, dodržet, tak budeme mít konkrétní stanovisko už pro radu, aby měla něco v ruce pro další práci. A my je chceme pozbudit eh, po té, co už vykonali a chtěli bychom to mít připravené na plenarku v Dubnu. Pokud rada bude pracovat skutečně rychle s tím, co jim předložíme, třeba eh, se nám to podaří skutečně takto dokončit. Takže toto poskytujeme jako, takovou, eh, jako takový cukr, takovou sladkou výzvu. A nyní přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání, to je bod číslo 10. A to je posílení soudržnosti právních předpisů EU v oblasti finančních služeb. Eh, opět je to moje téma jménem výboru. Máme tu několik pozměňovacích návrhů od koordinátorů. Technicky za to myslím, že že nám v tom velice pomáhali koordinátoři. Já přečtu eh, to, co podle mě odpovídá té aktuální situaci. Ráda bych poděkovala eh, mm, Lize Ferrerové a Berkatu Valcovi za konstruktivní pozměňovací návrhy ke zprávě o eh, legislativě k posílení soudržnosti. Myslím si, že je tato zpráva důležitá i na konci eh, našeho funkčního období, tak abychom pomohli kolegům v nadcházejícím funkčním období soustavně udržet eh, kterou jsme drželi my v této oblasti. Eh, Zpráva vychází z rozsáhlého připomínkového řízení eh, celé řady stran provedeného v roce 2013 ohledně toho, jak dále vylepšit legislativu v oblasti finanční v mm, legislativy tedy. Jedná se o zlepšení rozhodovacích procesů v institucích ve zprávě eh, přicházíme s řadou konstruktivních eh, doporučení eh, ohledně, mm, tedy pro naše následníky, zejména pro výbor Ekon, aby sledoval věci, které se týkaly transpozice legislativy kdy výbor používá, aby, aby výbor častěji používal častěji veřejná připomínková řízení. A také aby eh, se eh, združovaly eh, jednotlivé legislativní předpisy. Také komise by měla provést posouzení možnosti kodifikace legislativy evropských, o evropských finančních službách do jednoho instrumentu. Také máme za to, že komise by měla posílit své vnitřní předpisy, pokud jde o posouzení dopadů a že je lepší třeba lepší koordinace eh, vnitřních služeb komise a eh, příslušná legislativa eh, tedy by měla být skoordinována. Myslím si, že, myslíme si, že by to mělo také zahrnout širší objekt subjektu, okruh subjektů mimo komisi. Dále je třeba vyjasnit eh, jednotlivé eh, aktivity, které by mohly vést k možnému eh, narušení. Pozměňovací návrh 2 k odstavci 9 uznává, že mm, Komise ve svém plánu práce chce stanovit jasné harmonogramy k tvorbě nové legislativy a to je pozitivní pro tuto zprávu. Ovšem myslíme si stále, že je důležité, vyzvat eh, spolu eh, legislativce, aby zajistili eh, jistotu pro zúčastněné strany, pokud jde o harmonogramy. Myslím, že můžeme souhlasit s pozměňovacím návrhem číslo 5 od Burkarta Balce, který chce zohlednit rozmanitost a specifičnost jednotlivých finančních sektorů a také princip přiměřenosti při posuzování kodifikace evropského práva o finančních službách komisí do jednoho tedy finančního instrumentu. Já uznám, že tady práv, tedy plán práce komise, ale podívejte se jenom na to spoždění u některé té legislativy o finančních službách a u strukturálního oddělení Likanerová zpráva, ta je pořád v komisi a ta teď eh, přijde v době, eh, eh, která, která je naprosto neužitečná, aniž by se zohlednili hmm, tedy odborné přínosy tohoto parlamentu. Každopádně, hm, pokud jde o úpravu odstavce 11, kde by hm, měla, hm, měly být ti společní zpravodajové, tak to možná je a možná není žádoucí. Hmm zejména takové otázky MIFID, AMD a PRIPS, eh, tak tam eh, by určitě eh, společný zpravodaj přispěl k soustavnosti vyjednávání o legislativě o finančních službách. A bylo by to vysoce žádoucí pro všechny zapojené, ale také vím, že ve větších frakcích chtějí poslanci mm, svoji vlastní roli. Takže musíme možná zase se zabývat určitým takovým združováním a uspořádáním pracovních skupin, takže eh, možná, že bychom eh, to mohli vyřešit nějakým takovýmhle způsobem. Menší eh, frakce jsou koncentrovanější, protože tam se prostě někdo soustředí na banku, oni svý na trhy a to je všechno. Ale určitě nepopíráme, že je to užitečné. Já jsem kolikrát jediný člověk, který o, ví o všech těch věcech eh, na trialogu. A to je poměrně eh, zarážející, to je, to je strašlivé. Bych eh, pravdu řekla, měli by být víc lidí, kteří musí mít průřezový pohled. Potom také pozměňovací návrh 4 u odstavce 14 používání slova coherence, pokud jde o vztah mezi Mm, evropskými pravidly a cizími jurisdikcemi. Samozřejmě každá jurisdikce je svrchovaná, ale vzhledem k vzájemnému propojení eh, globálního finančního systému eh, myslím, že jak větší koordinace, tak eh, koordinace tedy legislativy je vhodná a je dobré tedy přivížet k legislativě v jiných jurisdikcích a sledovat tu vysoce tu vysokou úroveň politiky na G20. Ráda bych řekla, že e, v podvýboru e, v Ekonu e, se takovéhle věci by měly debatovat a Tahle zpráva může také poskytnout určitou orientaci pro naše následníky a také vyzývám komisi, aby vzala na vědomí doporučení v této zprávě. Tak, chce se k tomuhle někdo eh, vyjádřit? Ti, eh, kdo podali pozměňovací návrhy, tady nejsou. Nikdo si nevezme slovo? A, prosím. Takže, takže o tom eh, budeme hlasovat, myslím, že 30. Říkám, že to je zpráva výboru, nejde to na No ale jde prostě o zásady správné praxe, takže eh, s pomocí sekretariátu eh, budeme aktualizovat tu zprávu a náležitě ji budeme eh, dávat do oběhu. A teď fondům peněžního trhu. Tady je s eh, pravodajem Said al -Kadrawi. Said tady je a budeme projednávat pozměňovací návrhy. Said, máš slovo. Hmm, děkuji, eh, paní eh, předsedkyně. Nejdříve bych skonstatoval, že máme 433 pozměňovacích návrhů, což zdůrazňuje, jak je důležitá Během posledního zasedání eh, stínových eh, zpravodajů jsem eh, řekl, že základ Evropské komise je velmi dobrou vází, ze které se můžeme odpíchnout. Je to první téma, které se vlastně týká stínového bankovnictví na evropské úrovni. Fondy peněžního trhu jsou specifickou součástí tohoto trhu a určitě ne, ten, ne tou nejhrozivější, ale dozajista je třeba, aby tyto byly také dobře upraveny. Pro mě je důležité, aby fondy eh, eh, peněžního trhu, které hrají důležitou roli, to nemusíme zdůrazňovat, aby eh, eh, neobhrožovaly finanční eh, stabilitu trhu, aby byly likvidní, transparentnější a aby všichni investoři byli na stejné úrovni. Řada pozměňovacích návrhů chce přispět tímto směrem a ty mohou podpořit. Včera jsme se stínovými zpravodaji už o tom vedli první dobrou debatu a ukazuje se, že Tady máme eh, značnou jednomyslnost ohledně eh, celé řady věcí, například rozšíření eh, základu aktiv, do kterých mohou fondy investovat, potom také o připuštění těch externích subjektů, potom externí rating, potom provádění zátěžových zkoušek a podávání hlášení nebo reportů a potom je tady celá řada věcí, které musíme ještě doladit v nadcházejících týdnech, jako například eh, ohledně způsobu eh, eh, požadavků na likvidifikaci a likviditu a další podmínky o jejich zmírnění, jestli to tak má být nebo ne. A nakonec budeme muset tedy Eh, celou řadu věcí upravit vzhledem k reálné ekonomice, ale eh, samozřejmě eh, budeme muset zajistit, aby tam ty věci byly likvidní, ale nebyly házeny do jednoho košíku, abych tak řekl. A aby tady opravdu zůstala možnost zase na druhou stranu investovat do fondu peněžních, o kterou a je tady také role ESMA. A nejobtížnější věc, je, jak se eh, postavit k těm slavným eh, cenafům oproti venafům. Venavům, pardon. Někteří kolegové eh, k tomu podali pozměňovací návrhy. Já musím říct, že můj prvotní postoj je, že musíme komisi eh, co nejvíce podpořit a dokonce jít ještě dále. Víme, že komise u eh, CENAFu eh, stanovila určitý nárazník, který se musí vytvořit za tři roky. Já si osobně myslím, že by to mělo být rychleji a že v souladu s doporučeními dohledy na evropské a globální úrovni bychom nejraději měli eh, přejít rovnou eh, na Vénavy. Harvardská studie, eh, která teď vyšla v prosinci, chce, pro, chce minimální nárazník aspoň 3 až 4 takže ta debata se nevede jenom v Evropě, ale i ve Spojených státech. FSB a ESFSB. A, Eh, také doporučují povinný přechod na Vénavy a eh, roz, eh, rozloučit se definitivně s fondy s konstantní čistou hodnotou aktiv. Jde o to, že tyto fondy sami se sebou nesou takovou nestabilitu, která se šíří dále na trhu. Samozřejmě rany probíhají u jakéhokoliv fondu, když fondy špatně investují, ale cenavy mají takovou charakteristiku, eh, kdy investoři v dobách zátěžích eh, právě urč eh, se sesypou na ně. A proto, kdyby z nich byly venavy, tak by se takovéto, takováto slabá místa odstranila. Já samozřejmě chápu, že ten, to odvětví eh, chce, abychom, eh, aby tam zůstal prostor, do kterého se neuvidí, ale eh, my se musíme snažit do toho naopak vnést jasno. Potom je tady účetnictví na základě reálné hodnoty, fair value accounting. A také metoda v amortizovaných nákladů. Ta by měla vést k větší cenové transparentnosti pro investory. A je třeba tady zdůraznit rozdíl oproti eh, bankovním vkladům. Pokud je o cenavy, tak studie také ukazují, že jsou tady odchylky o 10 až 15 eh, bazických bodů oproti té eh, vnitřní hodnotě, která se udržuje na jednom euru nebo na jednom dolaru. Takže jsou tady určité nesoulady mezi hodnotou fondů a podkladových aktiv. Na základě těchto eh, čísel eh, tedy bychom eh, byli pro fondy s variabilní čistou hodnotou aktiv. Už jsem teď před chvílí říkal, proč a také je to na základě stanoviska dalších regulátorů. Samozřejmě budeme muset o tom ještě dále jednat Každopádně eh, měli bychom se snažit eh, získat většinu pro přechod na Vénavy a, a samozřejmě eh, se musíme zaměřit v každém případě na posílení a vytvoření toho nárazníku a vytvořit takový mechanismus, který bude ještě mnohem složitější, a teď eh, rád eh, si tedy vyslechnu reakce eh, kolegů a děkuji každopádně za konstruktivní spolupráci, kterou jsme zatím vedli. Thank you. Děkuji, Sajde. Za EPP? Jean-Paul Gozes? Merci, madame. Děkuji vám, paní předsedkyně. Nejprve chci poděkovat panu zpravodaji, ale budu velice upřímný, protože Ehm, práce byla práce postupovala na základě společného zvažování, byla pozitivní, byť jsme nenašli shodu ke všem tématům ale eh, je uspokojující způsob, jakým jsme hledali kompromisy, takže chci vyslovit své uznání. Účel této úpravy právní je, abychom nalezli prostředky, jak kombinovat lepší peněžní jistotu, zamezit chybám a zároveň pokračovat ve financování reální ekonomiky, protože to je nezbytné. A těší mě, že byly nalezeny určité kompromisy k těm bodům, které tady teď uvedl pan zpravodaj Zemla rozšíření způsobilých aktivit, které umožní investičnímu fondu eh, také uvolňovat prostředky k jiným fondům, ale především pro zachování bezpečnosti a jistoty tedy. Eh, další bod se týká otázek likvidity či diverzifikace. A zbývá ještě obtížná otázka. Senafu a Venafu. Ale snažili jsme se o společné uvažování, ale tady na to musíme ještě pokračovat, jak na základě komise, návrhu komise, tak na základě návrhu pana zpravodaje, protože určitý počet kolegů by chtělo mít možnost cenavu a venavu, ale myslím si, že práce bude pokračovat v dobrých kondicích a že budeme postupovat příznivě. Děkuji. Uh, Děkuji za Alde. Děkuji vám, Šron. Jak řekl Jean-Paul, diskutovali jsme velice pozitivním způsobem mezi sebou s panem zpravodajem. Chci poděkovat také za první kompromisní návrhy panu zpravodaji, který nám předložil a které jsme probrali včera. Nejdůležitější body ještě nebyly vyřešeny, to je mm, očekávatelné, ale já skutečně doufám, že se nám podaří najít způsob, jak dosáhnout e, závěrečného koncenzu. Jenom bych rád se zmínil o několika věcech. Jak už jsem uvedl dříve, klíčovým cílem je zajistit, že budeme mít stabilní a likvidní situaci, kdy MMS může sloužit ekonomice tak jako v minulosti. Abychom snížili eh, riziko hranu na banku, tak v, takové v tomto případě je zapotřebí implementovat celou řadu opatření. V některých případech se nám podařilo dosáhnout už dohody. A ta dohoda se týká úrov, úrovně likvidních eh, prostředků a podobně. A to musíme ještě prodiskutovat další věci. Ale ten základní směr je jasný. I co se týče eh, kvality eh, jmění Otázka eh, cenavu a venavu ještě eh, se nemůžu shodnout s tím, že bychom definitivně měli jednu kategorii převést do druhé. Já tu vidím budoucnost pro obě dvě. A můžeme zlepšit tu odolnost cenafu a e, případně i jejich eh, odkup eh, prostřednictvím různých eh, opatření, i jako například při ehm, zavřených situací na trhu, kdy může být riziko vysokého objemu odkupu a najít takové mechanismy, které by byly dál užitečné. Pokud eliminujeme cenavy, a nutně je převedeme ve Venavy, tak si myslím, že budeme mít vysokou úroveň likvidity navíc, která ne automaticky zůstane ve fondech, ale může skončit někde jinde. Normálně to bude eh, v bankovních eh, vkladech a, a banky ani nemusí je chtít, protože se může jednat o obrovské množství, může, může to být obrovský objem. A tímto bychom navýšili rizika, celková rizika na trhu. A to zásadním způsobem. Proto si musíme být eh, eh, vědomi možných rizik při eh, takovémto kroku. Co se týče vypočítání nákladů. Hmm, samozřejmě, že bychom měli mít jasné monitorování a striktní pravidla. Otázka ratingu, ta byla probrána, vy jste přišli už s některými kompromisy, kompromisními myšlenkami. Neměli bychom mít problémy v tom, abychom dosáhli konsenzu. Důležité je také zaměřit se na diversifikační pravidla. Měli bychom předejít jakékoliv koncentraci rizik. A poslední bod. Měli bychom zajistit, že zde nebude externí podpora eh, u jaké suverení nebo místní orgánu, i dokonce sponsor, sponzorování. Měli bychom uvažovat o tom, že to nebylo jen riziko, ale že se to ve skutečnosti už stalo fondy o tom nehovořily, ale když se podíváte na statistické údaje, tak zjistíte, že docházelo k velkému sponzorování. A tím se také musíme zabývat. Takže si myslím, že celkově se ubíráme dobrým směrem, ale ještě jsme nedosáhli kýženého cíle. Takže se těším na další výměnu názorů. Děkuji. Za zelené Filip Lamberts, prosím. Děkuji. Já eh, opravdu jsem spokojen s kvalitou eh, zpravodaje a eh, také s tou náladou vyjednávání. Myslím si, že máme velmi dobrý tým kolem stolu. Já budu dál hovořit anglicky, když jsem si to napsal v anglicky. First, uh, crucial. Takže první klíčová otázka, a tady samozřejmě eh, začínám u té klíčové otázky, jestli chceme vůbec ještě cénavy v Evropě. Já vím, eh, že extrémně levicová ideologie eh, byla pro škrtnutí na těchto těch fondů, že to nebyla tahle ideologie, ale ESRB, e a když to udělali, tak asi měli nějaký důvod. A někdo je, e, někdy je kulturně obtížné, aby e, lidé ze západu, aby Evropané něco zakazovali, protože od roku 1968 e, prostě se říkalo, že se to říká. A my, my nejsme pro zakazování. Prostě měli bychom zvažovat, co dělat. A, a naše frakce eh, je menší, eh, je eh, rozdělená. A dejte nám šanci narůst, abychom zjistili, jestli zůstaneme zjednocení nebo ne. Takže já bych byl proto, aby všechny dobrovolné, že všechny ostatní frakce dobrovolně se zmenšily, abychom my mohli narůst a zkusit toto. Ale každopádně doporučujeme. Hm, Eh, povinnou eh, konverzi z cenavu eh, na VNAV během krátkého přechodného období. A pokud toto přechodné období bude věčné, protože nebude žádná většina, která by je zakázala ty cenavy, tak musí nastoupit regulace a tu bychom upravili následovně. Vždycky musí mít nárazník pro čistou hodnotu aktiv, eh, kterým eh, eh, vyrovnají to, kolívání, kolí, mm, čili to kolísání mezi skutečnou a nominální hodnotou. Potom je třeba vytvořit proticyklický nárazník. To byl náš návrh, se kterým jsme přišli sami a to se bude naplňovat, kdykoliv bude nějaký pozitivní rozdíl. V zásadě jde o symetrický přístup k eh, tedy vytváření nárazníkových fondů, omezit eh, schopnost eh, cenavů vytvářet, tedy používat metodu v amortizačního účetnictví k hodnocení svých aktiv, dát tam likviditní poplatky pro mm, podílníky, když vytahují svá aktiva do nějakých 20%, dejme tomu já myslím, že Sharon a Bulgar také podali určité pozměňovací návrhy jdoucí tímto směrem a potom ve výjimečných od, od, eh, okolnostech umožnit eh, eh, stažení aktiv, aby se odradilo od včasné, tedy předčasného výběru. Ona celá ta debata o udržení cenavu a a ty alternativy a takhle. Na to neexistuje žádný odpověď. To není reakce mm, na to, eh, že ti, kdo budou táhnout první, budou mít výhodu. To takovou výhodu prostě neodstraníte. Na to nemůžeme zareagovat. Potom, kromě těch cenovů venavů, my bychom eh, zpravodaje eh, plně podpořili tom, že je třeba eh, zajistit NRV, eh, které jsou eh, v daňových rájích. Musíme chránit prostředky daňových poplatníků a samozřejmě mm, musíme zakázat tu externí podporu orgány veřejné moci. Také musíme zajistit eh, jejich nebo expozici vůči eh, mm, obchodům s deriváty na mimobuzovních trzích, prostě musí obchodovat na regulovaných trzích. MIFID eh, už šel správným krokem tímto směrem, ale pořád nejsem uspokojen, pokud jde o tu strukturu finančních trhů ve FIDu. Jean-Paul také navrhl některé věci tímto eh, směrem. Potom bychom eh, samozřejmě eh, chtěli regulovat odměňovací politiku u těchto fondů. Pokud jsou to kvazi banky, tak není důvod, proč bychom je měli odměňovat nějak jinak než banky, i když Británie se o tom pře, ale na základě včerejšího rozhodnutí EC je každopádně doufám, že se půjde jiným směrem a uchová pravomoc Evropské unie e, stanovat v těchto věcech legislativu. My samozřejmě chceme posílit pravomoci ESMA, to znamená, že systémy je důležité, e, fondy peněžního trhu by měly být pod dohledem ESMA a chceme jí dát také zprostředkovací pravomoci e, v věcech MMF. Také je chceme donutit, aby měli krizové plány nebo plány ozdravení z nějakých krizových situací to je jako prevence je lepší než válka. Eh, mějme plán, i když ten plán možná bude eh, platný jenom z 80%, je to lepší, než mít v rukou eh, úplně nic. Myslím si, že celé je to docela zajímavé a, a předpokládám, že nás ještě čekají poměrně a, zapálené debaty, protože zatím jsme řešili jenom ty snadné části textu a teď se dostaneme k těm a, obtížným částem velmi brzy a těším se na to. Děkuji. Pane Srečko, vy opět budete hovořit za Sajda? Dobré ráno opět. Jménem Sajda promluvím. Děkuji. připravil několik poznámek. Chtěl bych poděkovat zpravodaj, stínovým zpravodajům za produktivní mm, začáteční diskuzi, která byla provedena včera. Nicméně by rád ještě jednou zopakoval své stanovisko o nárazníku cenav. Eh, došlo k masivnímu vypořádání před koncem nebytrování eh, po roce 2008 a po této krizi ne kvůli struktuře, ale kvůli vnímané expozici finančnímu sektoru Spojených států. Komise sama uznala v roce 2012 ve zprávě, že CENAV a VENAV, oba dva tyto eh, fondy prožily situaci, ve kterých určité mm, eh, orgány eh, tohoto průmyslu eh, nepatří do MMF. Takže kapitálový nárazník byl připraven pro banky, regulátory, nikoli pro fondy. A při této souvislosti nestačí využít likviditu která je k dispozici. Said byl eh, kontaktován charitami, místními zprávami, investory a různými dalšími eh, stranami a také eh, manažeři, manažery, kteří považují odstranění takovéhoto mm, nárazníku za nebo ochrany za špatné. IOSCO nepochybně nežádá 3% tento tříprocentní nárazník. A pokud se budeme snažit posílit důvěru do eh, MMF, eh, tak bychom toho dosáhli mnohem efektivnějšími způsoby tímto způsobem, protože ten nárazník byl vytvořen pro něco jiného, ten by zničil eh, průmysl eh, cenavu. A pokud tak má být, tak dobře, ale měli bychom jedn, měli bychom jednat jasně, aby se všechny zúčastněné strany mohly na takovouto situaci připravit. Děkuji vám. Mám další řečníky na seznamu a povím vám, kdo to je. Astrid Lulling a uh, and, and myself. There's probably nobody else here. To... Oh yes, there are. So anyway, if anybody else wants to speak, please. Prosím, dejte mi vidět, kdo budete ještě chtít promluvit. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji také zpravodajům, stinovým zpravodajům za jejich zprávy. Jean-Paul má pravdu, jsou to různé eh, názory na tuto věc. Otázka cenavu je e, složitá. Potřebujeme zlepšit nařízení na trhu s fondy, to souhlasím. Opravdu na mne zapůsobila návštěva v Irsku. Irský poslanec, který zastupuje nezávislý pohled, e, e, řekl, že jsme to mě nechat spálit a, a počkat, jak to dopadne. A pokud cenavy, pokud zmizí tato možnost pro cenavy, tak, tak to bude znamenat, že řekneme něco podobného. Uvidíme, co se stane. Jsou tu další systémová rizika a já si myslím, že to může být budoucnost pro cenavy i venavy. Hm, mně jde o to, že zejména ten kapitálový nárazník by měl ten dopad, že by likvidita byla eh, eh, nepře, ne, nepředvídatelným způsobem eh, tažena z banek. Depozitní likvidita, myslím, jak už řekl Filip, by nebyla vítaná v Irsku. Například už máme vklady, máme problémy s vklady a produktivní využívání fondů se začíná stávat problémem. Mohlo by dojít také k přenosu likvidity mimo EU. Musíme mít na paměti, že CENAV eh, představoval velkou část eh, likvidity korporátního sektoru. A kdybychom eh, Nebylo by asi, kdybychom nějak rozdělili situaci mezi Evropou a Spojenými státy. Pak je tu ta otázka, jak eh, vybudovat tabulky rizika. Eh, dvě. Eh, jsou tu různé názory na cenavy. Teď to nebudu probírat detailně, jenom bych rád upozornil na to, co řekl pan Galár, že tento systém ukazuje, že bychom neměli se zabývat jen kapitálním ziskem na, mohli bychom chápat rizika špatně a, a pro MMF bylo obtížné eh, pracovat. Kdyby tento eh, nárazník byl nízký, eh, tak by nemohl patřičně chránit, tak jak se to ukázalo v roce 2008. Nejde tu jen o to, že by ti, kdo podnikají v této oblasti, chtěli mít zjednodušenou situaci. Je to pro celý tento průmysl velice důležitá věc. Eh, oni vlastně, eh, nebo my, když vytváříme legislativu, musíme dbát na to, co říkají investoři, eh, co říkají ti, kdo spravují prostředky musíme mít na paměti také místní zprávy, které říkají, podívejte se, my potřebujeme solventnost, likviditu a také výnosy, a to v tomto pořadí. A pokud zde nebude žádná alternativa, víte, musíme se nad tím e, zamyslet. Jsou to určitá potenciální rizika. Návrhy na poplatky z likvidity a e, z předčasného vypořádání e, by nás měly vést k tomu, že bychom tuto otázku měli skutečně bedlivě zvážit. nebudu to teď probírat do velkých eh, detailů. Podle mne to je eh, veliký problém, je velice eh, nebezpečné pole toto a bylo by velice nerozumné, kdybychom cenavy a venavy neponechali jako zdroje rekvity. Myslím, že by to bylo nebezpečné pro Evropu a možná ve Spojených státech by, to, by situace byla výhodnější. Buďme tedy eh, rozumní, snažme se najít rozumný výsledek, tak jak se o to vždycky snažíme, prosím, eh, abychom nevylevali dítě společně s vaničkou. Možná je zapotřebí vyměnit tu vodu na koupání, ale opravdu to dítě by tam mělo zůstat, abychom měli správně eh, upravenou likviditu pro fondy v Evropské unii. Děkuji. Sylvie. Děkuji, Sharon. Já sdílím obavy předložené KM, protože se jedná o nástroje, které reprezentují miliardy a jsou rozhodné pro financování ekonomiky, zejména v, mm, s tou myšlenkou, jak už bylo také uvedeno. Já teď si nemyslím, že by všechno financování mohlo procházet prostřednictvím Evropy, evropského trhu. Pro mě to není otázka e, víry, ale myslím si, že opravdu některé politické skupiny jsou tady také rozdělené. Já Eh, bych byla ráda, abychom se na to podívali i jasně. Jsou to dobré důvody, proč privilegovat nástroje, které v minulosti masivně eh, přispěly k budování eurozóny. Eh, některé napomáhají investicím více než druhé. A proto bychom měli najít takové modely, které nebudou způsobovat potíže, ale kdybychom chtěli pokračovat takto, tak, to, tak Eh, bychom museli připravit opravdu velice obezřetně jednotlivá pravidla, limity a ty, ty nárazníky, aby to bylo skutečně dobře nadefinované, nastavené. Eh, ale víte, měli bychom se skutečně bedlivě zabývat jednotlivými návrhy, abychom došli ke kompromisům a ke konsensu. A pak také se já mám takový pocit, že v porovnání se Spojenými státy eh, se musíme trochu pozorněji dívat na financování Thank you very much. Astrid. Děkuji a nyní Astrid. Prom. Děkuji, paní eh, předsedkyně, té, co promluvil kolega Mitchell, myslím, že mohu mluvit velice stručně, eh, protože plně souhlasím s tím, co řekl. Od naší první diskuze, eh, kdy jsme hovořili o velice eh, významných nástrojích pro investory, eh, eh, investory soukromých investičních a institučních. Já už jsem tehdy uvedla dvě poznámky a myslím, že obě dvě poznámky stále ještě jsou užitečné pro dnešní diskuze prostředí, ve kterém v současné době fungujeme, kdy probíhají nesmírně citlivé věci. Eh, blíží se eh, nule eh, úrokové sazby a pro mnoho aktérů na finančním trhu je situace velice citlivá, marže jednotlivých aktérů jsou tak stlačeny, že jakákoliv změna pravidel legislativních či reglementačních má obrovské důsledky pokud úrokové míry eh, budou, budou pro desetinách bodů a budou zaznamenatelné 0,25, 0,50 tak eh, záhy se to stane existenciální otázkou. A my bychom proto měli velice eh, uvážlivě Eh, jednat o tom, co vlastně odsouhlasíme. Pozměňovací návrhy nám ukazují, a také to ukazuje ta dnešní diskuze, že naše stanoviska se hodně eh, liší. Komise eh, potřebuje určité období k tomu, aby zásadním způsobem změnila pravidla. Navrhuje nám jakýsi zárukový pront 3% Průmysl na to odpověděl, že tento fond by mohl eh, být eh, by mohl umožnit jakousi výjimečnou daň. Já bych chtěla eh, zdůraznit, že by zde měla být trvalá hodnota pro institucionální klienty. A je zapotřebí toto správným způsobem regulovat, jak proč bychom neměli dosáhnout toho nebo mm, zachovat takovou situaci, aby ten, kdo je institucionálním klientem, takže by byl eh, méně stižen eh, eh, změnami v, ve finanční legislativě. A potom otázka nárazníků. Já také navrhuji, aby zde, aby zde tento Eh, nárazník byl eh, vy, eh, vynechán, protože není na legislatorovi, aby odstranil takový nástroj, který ukázal, že je užitečný a nebezpečí tohoto nástroje by se ještě muselo prokázat. Ty důkazy, které máme, ještě nejsou dostatečně přesvědčivé pro to, abychom se rozhodli stejným směrem jako komise. A ještě mám další komentář. Když žádáme větší zaměstnanost a e, větší růst, proč nyní chceme přijmout e, reglementaci, která vyžene finanční servisy, finanční služby z Evropy? E, finanční služby, které my v Evropě potřebujeme. Takže já doufám, že rozum převládne. Thank you very much. Děkuji vám. A nyní Beckhardt si žádal slovo. Děkuji vám, paní předsedající. Chci přednést několik bodů z mého pohledu, i když v zásadě souhlasím s předřečníky i s Astrid. U tématu kapitálového nározníku. Tady jsem výslovně pro jeho vyškrtnutí, protože se domnívám, že pokud bychom tady vytvořili tento nárazník, pak bychom celý nástroj SENAPS spochybnili. A potom tady by se vznikla otázka, zdali by tento nástroj vůbec mohl na trhu fingovat, protože by se vůbec nevyplatil. CNAVS a VNAVS, tady jsem proti automatické transformaci. Já se však domnívám, že bychom měli otevřít uh, možnost pro transformaci podle dozorových podmínek. Vždy tam, kde je to nutné a kde to také bude praktické. Potom jsme tady hovořili o USA. Americké dohledové orgány vedou konzultaci o regulaci. Regulace podle mého názoru se v USA očekává v následujících měsících. Já se domnívám, že my bychom měli vyčkat vývoje v USA a měli bychom také přemýšlet o dalším postupu. Zdali opravdu hodláme postupovat v tomto tempu a také vzhledem k našim závazkům v rámci G20. Poslední bod, o kterém se chci zmínit, to jsou úpravy vkladu a diversifikace tady nemusíme chodit kolem horké kaše. Krize ukázala slabé stránky a právě proto jsou zásadní přísná pravidla pro vklady a já se domnívám, že především musíme zabezpečit kvalitu aktiv já jsem vůči určitým věcem kritický a právě proto kvalita jednotlivých investičních či vkladových tříd je mimořádně důležitá. Děkuji vám. Děkuji. Já jsem také naznačila, že si hodlám vzít slovo po komis komisi, či budu hovořit nyní a posléze komise. A nyní také mnozí z nás hovořili o CNAVS a já jsem předložila pozměňovací návrhy směrem k tomu, že bychom neměli vytvořit nárazník a já si myslím, že bychom měli také si zachovat externí rating a já si myslím, že my nemůžeme zrušit tyto ratingy a vytvořit interní hodnotící systém. Podívám-li se na téma CENAV a také vzhledem k tomu, že Mario Draghi a SAB se k tomu vyjádřili před, něk- před nějakou dobou a vycházelo se především eh, zhodnocení dopadu komise v dokumentu Vitmar a od té doby jsme o tom nic neslyšeli. Původní vzorek, eh, který byl udělán, eh, se týkal pouze 3% fondů v euro pouze pět z nich, pouze jedno procento byli ti, kteří byli nabídnuty firemním investorům. A právě proto je také důležité toto pro korporativní eh, postupy. A potom také se tady hovořilo o více než procentním Eh, více než procentní otok aktiv a právě proto se tady stanovila laťka na nesprávném místě, protože tady eh, se zachycuje normální běžná činnost. A otázka malých eh, charitativních orgánů a místních orgánů, které spadají pod MIFID, pak toto začíná být eh, eh, eh, vést k tomu, že malí investoři přestanou využívat tyto fondy. Takže se řekne euro dovnitř, euro ven. Takže to je to, co lidé chápají, ale peníze, které netečou sem, tak nejdou potom do fondu výnav, jdou do bank a potom, jestliže si Myslíte si, že když tyto peníze půjdou na peněžní trh a potom půjdou tyto peníze jednoduše z bank a my jsme se však tomu chtěli zabránit, protože Irsko muselo zabránit a vlastně zmrazit všechny vklady, aby se to, toto nestalo a my bychom vytvořili tedy velice nesprávnou situaci. A my máme také vkladové záruky a právě proto se ptám, zdali by bylo spravedlivé lidi nutit, aby tam vkládali více peněz a najednou my jsme dělali určitou politiku, ale najednou napadáme vklady, ale my nechceme, aby tyto peníze šly do bank. A my přehlížíme skutečnost, že tady není žádný požadavek v případě ukončení vkladu. Takže my bychom neměli toto zakázat, my bychom měli říci, ano, něco nefungovalo tak, jak jsme si představovali, ale my můžeme tuto zkušenost využít na lepší strukturu, na místo toho, abychom to zakázali. A já podporuji návrh pana Šmita, tak který se týkal omezení likvidity či limitu likvidity. A možná, že chce tady ještě reagovat komise. Děkuji, pane předsedo. Já bych se zaměřil na tři otázky. Tu citlivost na rany hlavní cíle našeho návrhu a potom ty likviditní poplatky. Uznáváme, že náchylnost k ranům mají cenavy i vénavy. Oba dva typy fondů e, takové riziko budou mít e, v případě nějaké e, v naléhavé události nebo možné krize v nějakém sektoru, zejména v bankovním, ale je tady zásadní rozdíl ten fond eh, se eh, stabilitním eh, typem umoření má problém se stabilitou na rozdíl toho variabilního, čili proto je třeba vytvořit likviditu přes noc a týden. To byl jádro našeho návrhu, které je třeba neobětovat. Potom tady bylo, byla diverzifikační pravidla, to je důležité. V případě ranu nesmíte mít riziko příliš koncentrované. A potom eh, je tady stálý eh, fond, tedy fond s konstantní hodnotou. Oni eh, slíbili, tento, že budou mít tedy stabilní platu a proto potřebují nějaký nárazník kterým to budou krýt. Eh, tento kapitálový eh, nákladník by měl být teď narazen eh, nějakými likvidními poplatky. Údajně je to to, že si platíte příplatek, který odráží tu výplatu v případě variabilní čisté hodnoty ale eh, eh, pokud je to dočasné, tak to tak není. Kdyby to bylo eh, stálo, tak ano. Krize ukázala, že pokud je tady sponzorství stále, tak žádný fond nikdy nebude uplatňovat ty likviditní poplatky a ne budou připouštět, že se brzy zhroutí. Takže ta eh, likvidita není eh, plný, plnou náhražkou eh, toho kapitálového nárazníku. Dobrá, tím se vyjádřil tam řečníků. Pane zpravodaj, chtěl byste to schrnout? Ano, velice stručně. Chtěl bych poděkovat kolegům za příspěvky. Jak už jsem oznámil, tak tam byla celá řada bodů, kdy se opravdu shodneme ale u těch klíčových eh, věcí ohledně toho, eh, například co dělat s cenavem, eh, cenavy, tak tam je třeba ještě debata. Nevím, jestli bude možné dosáhnout koncenzu, ale maximálně se o to vynasnažím. Rád bych uvedl na pravou míru ta doporučení, že jsou stará. na Doporučení e SFB je z roku 2013, tak to zase není tak dávno. A pan eh, Draghi tady byl v říjnu a dal eh, jasně najevo, že je pro přechod na Venavy eh, z Cenavu. Pokud jde o nárazník, tak řada studií je pro, ty to doporučují a já jsem vám doporučil tu studii Harvardu z prosince 2013, a stínoví eh, zpravodajové eh, eh, ji dostanou k dispozici tedy. Takže stručně řečeno, příští týden se pokusíme, pokud to bude možné, uspořádat setkání se stínovými zpravodaji k nedořešeným bodům. A potom uvidíme, vlastně, jak proběhne hlasování někde během dubna tak bychom mohli se posunout u těch, kteří říkají, no podívejte se ještě, jak to dopadne eh, na, na, na Spojených státech. Možná bychom mohli říct opačně, možná, že čekají uh, oni na nás. Nevím, eh, proč bychom my pořád měli čekat na ně. Měli bychom se nad tím eh, společně eh, zamýšlet, eh, jak efektivně stanovovat lačku v oblasti legislativy. Já jako zpravodaj se mm, pokouším udržet neustále kontakty s kolegy ve Spojených státech, abych viděl, jak se to tam vyvíjelo. Ale nikdo by asi neměl říkat, že musíme čekat, dokud oni úplně svou legislativní činnost neukončí v téhle věci. Děkuji. Děkuji vám. Budeme se tedy snažit o tom hlasovat, pokud se nám to podaří 12. února a předložit to na plenárním zasedání. Myslím si, že celý den, ne každý den budeme hlasovat v eh, dubnu, když to takhle dopadne. A potom eh, bod 12, ten je odložen, takže můžeme eh, přejít k bodu 13. Evropské fondy dlouhodobých investic. Máme tady eh, zase eh, téže aktéry jako eh, zpravodaje a stínové zpravodaje. Jedná se o projednání pozměňovacích návrhů ke zprávě Rody Krace, které tímto dávám slovo, aby nám to představila Rody. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych nejdříve chtěla poděkovat kolegům za zajímavé příspěvky k této zprávě. Bylo předloženo téměř 300 pozměňovacích návrhů i ode mě. A Debata se předpokládá 17. února. Já bych ráda vysvětlila pozměňovací návrhy a příští týden se koná obsahová schůze se stínovými zpravodaji o pozměňovacích návrzích. Jedna otázka, kterou jsme se zabývali, je, zdali tento fond tak také může zahrnovat eh, podniky či společnosti kotované na burze, které podniky mohou se podílet na tomto eh, kapitálu ve výši 70%. To jsou také malé a střední podniky podle návrhu komise. Pozměňovací návrhy hovoří o podnicích na burze až do jedné miliardy. Toto přesahuje, překračuje definici komise, ale ostatní říkají, veškeré společnosti kotované na burze by měly být možnost tedy dotovány z hlediska celkového portfolia. A nyní se ptáme, které tyto podniky můžeme zahrnout, či chceme zahrnout. Lze obecně říci, podniky e, e, kotované na burze lze zahrnout, ale které bychom si měli zvolit? Já se domnívám pouze malé a střední podniky kotované na burze, protože ty mají po problém s likviditou, ale my si v této otázce nyní vyslechneme stínové zpravodaje. A další téma to znamená, všichni se můžou nyní v této diskusi vyjádřit nejenom stínoví zpravodajové, ale také práva odkupu tak, aby tento nástroj byl zajímavý, proto se říká, že má být vytvořena možnost dále tato práva prodávat. To znamená, Jestliže je musíte držet do konce platnosti, pak tady vzniká problém s atraktivitou. Na to existují různé názory. Někteří říkali, že tato práva nelze prodávat, aby dlouhodobý charakter těchto, tohoto úsilí byl zachován. A ostatní říkali, že veškeří investoři i malí a soukromí investoři mají dostat možnost prodeje práv tím, in investice se stane atraktivnější. A potom třetí názor, pouze soukromí investoři by měli mít eh, možnost prodávat svá práva za určitých podmínek. Tak to je kompromisní návrh, ke kterému se hlásím i já eh, eh, zajímavý návrh od Jean-Paul Cozes, že lze také kapitál snížit v průběhu doby platnosti fondů. A to tedy znamená, že jeden z investorů by také mohl vystoupit. Potom další téma je doba trvání fondu jako taková. Tím jsem se také zabývala, jakým způsobem můžeme omezit dobu trvání fondu, existence fondu není smysluplné tento fond nechat běžet až do plánované lhuty, ale v každopádně musíme také umožnit prodloužení doby trvání fondu. To je také důležitá otázka, jak můžeme zachovat a zaručit dlouhodobý charakter, protože tady musí být stanovena minimální délka či lhůta, jinak by to nebyl dlouhodobý investiční fond. A jak to vypadá s účastí a jak by měl fondový manažer, manažer fondu se souhlasem investorů jak může tedy manažer fondu rozhodnout o tom, zdali fond zůstane zachován, či jeho doba platnosti bude zkrácena či prodloužena? A potom tady máme ještě další skupinu pozňovacích návrhů, kterými se ještě musíme zabývat. Tady zatím se nevytvořil definitivní názor, jak to vypadá s profesionálními fondy, které snadněji eventuálně najdou investory. pak by tady eventuálně bylo méně soukromých investorů. Již se o tom hovořilo, že soukromí a podobní investoři to mají těžké, protože investorské cíle těchto skupin jsou rozdílné. A tady se říká, že každá tato skupina by měla mít svůj vlastní investiční fond. I o tom jsem chtěla s kolegy hovořit. A potom ještě další téma se týká evropské zaměření investice. Já se domnívám, že tady bychom to měli kombinovat 60 ku 40 procentům tedy 60 projektů v rámci EU, 40 projektů mimo EU. Pak tady existuje ještě další návrh 50 ku 50 ale já se nedomnívám, že to je tak důležité. Toto závisí také na evropském a mezinárodním trhu. Na jedné straně chceme infrastrukturu a trhy v Evropě podpořit, ale na druhé straně jde o to, abychom získali příslušné prostředky. Já bych byla pro procento 60 ku 40. A další návrhy Vypadá to, že fondy by mohly poskytovat až 40 půjček či úvěru a nejenom 30 Já jsem velice pro tento návrh. Já nejsem pro tento návrh, omlouvá se paní e, řečnice. Já jsem pro to, abychom se drželi návrhu komise. A potom posílení, jestliže se poruší ustanovení má to opravdu smysl nyní již paušálně plánovat jisté sankce? Nevím, zdali je to uspokojivé řešení. A také u těch majetkových hodnot, které lze dotovat či podporovat. Tady na to existují různé názory. Někteří říkají, že by mezi to neměli spadat nemovitosti a někteří v této souvislosti hovoří také o subjektech kolektivního investování. A jak to vypadá s posílením sociálních a ekologických kritérií. Já se nedomnívám, že tady bychom měli stanovit eh, závazná kritéria, protože tady již máme přísné předpisy, které se musí dodržovat v oblasti životního prostředí a také v oblasti sociální. A tyto předpisy se však netýkají def- cílů, které my, na které je zaměřen tento fond. To jsou zásadní rysy pozňovacích návrhů a nyní se těším na názory kolegů a já především mám také zájem o kompromisní pozňovací návrhy. Right, thank you very much. And... Uh, děkuji. Za SAD. Je to Said opět? Eh, děkuji, paní předsedkyně. Já samozřejmě bych eh, rád nejdříve poděkoval eh, paní, eh, paní, žen, paní spravodajce za úvod. A samozřejmě teď čekáme na návrhy kompromisu, tak abychom si řadu věcí mohli vyjasnit a stanovit nějaké další kroky do budoucna. My samozřejmě podporujeme ten návrh aby eh, ty eh, dlouhodobé investiční fondy byly eh, nastartovány. Musíme nalézt nějaký způsob. Je to jeden způsob, jak ekonomiku stimulovat, aby nebyla tak závislá na bankovním financování. Pro nás je důležité, abychom se efektivně zaměřili na, skutečnou infrastruktur, na skutečné infrastrukturní projekty Eh, musíme eh, to eh, ještě navázat na nemovitosti, protože tady nám lecos uchází a samozřejmě jsou tady také další instrumenty. Pokud je o sekuritizaci, tak souhlasíme s tím, že to může být velice důležitá technika, ale musíme se postarat o to, aby to probíhalo velice transparentně, co znamená, musíme to zasadit do dobrého rámce. Pokud jde o životní cyklus fondu, tak tam to do určité míry závisí na eh, typu investora, institucionálního, eh, respektive eh, retailového investora. Tam je důležité jasně stanovit značná, jednoznačná pravidla, jak vystoupit z fondu. Ale nemůže to být tak, aby investice, kvůli kterým eh, fond byl zřízen, eh, nebyly, byly ohroženy eh, stažením se podílníků. Takže tady se musíme zabývat tedy těmi principy, protože v zásadě se jedná o dlouhodobé investice a to člověk musí velice dobře vědět, do čeho se pouští a že to má své důsledky. Takže tady bych to nechal. Myslím si, že tohle je celá rada věcí, které si musíme vyjasnit které jsou pro nás velice důležité. Děkuji. Děkuji. Wolfe, eh, ty jsi tady za Filipa? Ano, já tady uh, mluvím za kolegu de Bakera, který se omlouvá, že nemůže uh, tady být, takže mu, vám akorát přečtu to, co mi napsal. Ani jsem to s ním osobně neprobíral. Uh, Už během eh, dvou dalších jednání eh, eh, kolega naznačil, že vítá iniciativu Evropské komise a v zásadě je pro. Sdílí názor komise i odvětví, že je třeba vytvořit překlenutí financování dlouhodobých investic tak, aby bylo dosaženo dlouhodobého v růstu. Jak naznačil ve své zprávě o malých a středních podnicích, tak eh, tam problémy s financováním jsou obrovské a je třeba se posunout k novým eh, eh, inovativním finančním strukturám. Ovšem pan Debakr také říká, že je přitom třeba zohlednit dvě věci. Za prvé, je tady nedostatek dlouhodobého financování a je tady nedostatek a vzhledem tomu, že řada investorů chce investovat do infrastruktury, tak by si člověk řekl, že eh, eh, ten nedostatek dlouhodobého financování je možné eh, vyřešit trhem. Ale potom tady máme regulaci. Vzhledem k tomu, vzhledem ke krizi je třeba přísnější regulace, což my zcela podpoříme, ale nahromadění této legislativy by nemělo způsobit, že investoři budou odrazováni od financování dlouhodobých projektů. Dáváme vám příklad. Debata o PRIPu Eh, tak tam eh, se hovořilo o nálepkách. Eh, řada těch podmínek už je splňována těmito L-typy, ale a tím potom v zásadě by nebyly zaměřené na retailové investory. Ale pokud oni měli dostat investiční příležitost, tak se tím ten cíl nesplní. A ta legislativa, jak je navržená, teď zaujímá takový paušální přístup. Ať už to je retailový nebo profesionální malý, střední nebo velký investor, je jeden soubor pravidel pro každý případ. Tohle investorům neprospěje. Naopak, různí investoři s různými potřebami se musí řešit různě. Teď se tady dostali eh, návrhy pana Debakera, eh, které vedou k větší flexibilitě u těch otevřených nebo uzavřených eh, fondů. Ehm, definují se tady i různé fondy Eh, pro jakéhokoliv investora, některé jenom pro profesionální investory, čili on eh, velice eh, srdečně doufá, že vy tedy zpravodajka budete schopni, schopna zohlednit i jeho pozměňovací návrhy a samozřejmě kdykoliv otevřen i a tohle také předávám kolegyni Karace, která je zpravodajkou. Děkuji vám a za zelené opět Filip. No, tak dnes jsme hvězdné ráno tedy. Rád bych řekl, že se nám líbí návrh komise tak, jak je. V zásadě jeho cílem je eh, typovým investorům nabídnout fondy, eh, do kterých můžou investovat. Čili eh, jakýkoliv Jakákoliv snaha eh, o změnu eh, cíle této legislativy eh, se nám zdá divná. Tady je spousta věcí. Prostě my chceme motivovat trpělivé investory, nechceme se odchýlit od této linie. V zásadě souhlasíme s tím návrhem komise, chceme se akorát postarat o to, aby ty požadavky, které jsou zahrnuté do této legislativy, opravdu byly dostatečně rozumné a efektivní Vzhledem k eh, stanoveným cílům, eh, prorazili jsme tedy eh, celou řadu pozměňovacích návrhů, neprojdu asi všechny, ale jenom několik. Chceme samozřejmě prohloubit poskytované informace předem, to jsou 137, a, pardon, 137 a 146, potom informace o v investicích a nákladech pro investory. Chceme také, aby vzhledem k tomu, že se, to, že se jedná o manažery investičních fondů, aby eh, se ověřovalo, jestli eh, manažeři eh, ve své předchozí kariéře dodržovali zákon. Tak, aby tyto fondy byly vedeny lidmi s patřičným životopisem. Potom chceme, aby se vyhýbali eh, měnovým eh, rizikům, takže veškeré, eh, veškerá zajištění derivátů budou muset být, podrože, budou muset být podrobena zajišťovacímu, zajišťovacímu testu, tak, aby opravdu se používala k zajištění a ne k nafouknutí zisku fondu. Čili eh, abychom eh, podpořili eh, skutečnou ekonomiku, tak si myslíme, že mm, velká, tedy směřovat to do evropských investic je dobrý nápad. A stabilní, předvídatelné finanční toky, skutečná aktiva, která by měla být dlouhodobá. Dlouhodobé, skutečné, dlouhodobá skutečná aktiva. Ta investiční pravidla a jejich eh, pozastavení platnosti eh, na, celý, eh, na celou dobu, kdyby začal fond investovat do pěti let, no, my bychom chtěli zajistit, aby ta pravidla platila alespoň po do, poloviny dobu, po polovinu doby trvání LTIFu. Potom je sankční režim k, zaporušení těch pravidel o LTIF, což nejsou ta samá pravidla jako u IEFM. Jean Paul eh, tady navrhl určité pozměňovací návrhy tímto směrem. A potom si myslíme, že tady je problém s eh, kotací LTIFů, protože je tady trošku problém eh, se zprávou akciové hodnoty a dlouhodobou zprávou podkladových aktiv. Jinými slovy, myslíme si, že finanční trhy a burzy hm, nejsou vedeny dlouhodobými zájmy, ale krátkodobými a tady by byl určitý konflikt pohledů, pokud ne dokonce zájmu. Podpořujeme celou eh, řadu pozměňovacích návrhů, které nejsou naše, jako vždycky, například ty eh, od, pana, od paní Luing a pana Debakera, eh, které se týkají porušování diverzifikačních požadavků. To znamená, aby tady byla nějaká doba na nápravu pozic, potom také 215 od Žána Póla k fondům, které už neplní kvalifikační kritéria mm, po třech letech. A potom pozměňovací návrhy EPP a ALD k úpravě eh, eh, doby splatnosti pod, na základě souhlasu z investorů. To lze také přijmout. Pak to máme problém u několika dalších pozměňovacích návrhů, zejména těch, které chtějí umožnit retailovým investorům eh, investovat do LTIFů. Myslíme, že bychom si tady neměli směšovat ty cíle. Jsme proto, a myslím si, že nejlepší způsob, jak retailoví investoři do toho mohou eh, investovat, a to vítáme, je prostřednictvím UCITSů. UCITSe jsou eh, velmi dobře regulované, jsou zaměřené na eh, retailové investory, zajišťují veškerou ochranu a neexistuje důvod, aby UCITS nemohli investovat do LTIFů. Čili eh, si myslíme, eh, že ochranu, ty, ty ochrany, eh, ta, že nemáme dávat do, této, do tohoto nařízení o evropských fondech dlouhodobých investic ta ochrana opatření, která už jsou u UCITESu. Dále si myslíme, že není opodstatněné usnadnit nebo povolit ta investiční pravidla Mm, Said Kamal a EPP a ALDE ke 207. Prostě myslíme si, že profesionální investoři, kteří chtějí něco jiného než LTIF, najdou spoustu produktů na trhu, aby e, e, uspokojili svůj apetit. Takže bychom neměli upravovat e, tuto legislativu kvůli nim. Také si myslíme, že není odůvodněné, aby IAFM mohl eh, schválit nějaký LTIF eh, jenom dodatečným ustanovením. A také jsme proti 250 celota strict Ruling, která eh, ruší právo příslušných úřadů vyžadovat si informace ohledně budoucích závazků LTIFu. To je všechno ode mě pro tu chvíli. Děkuji. Jako další to mám Žána Bola a Strid Luling, Myslím, že to je eh, přesně jak potřebujeme podle času, takže prosím nejdříve Jean-Paul Gozes, protože všichni mají rádi vaše pozměňovací návrhy. Děkuji vám, eh, paní předsedkyně, mám několik poznámek a také bych chtěla říci, že děkuji za vynikající spolupráci a pokusím se vrátit tady k té staré otázce. Já si myslím, že tato otázka, kterou řešíme, je tedy jako je chválihodné vyřešit. Jedná se o problém financování eh, dlouhého typu. Souvisí s tím celá řada oblastí, neboli rozšíření eh, rozsahu, mm, napomáhat investicím v Evropě, umožňovat eh, užitečné portfejové organizace, uspořádání portfeje napomáhat administrativě. A také to byla otázka, která zazněla teď, možnost snížit kapitál v průběhu životního cyklu. No proč se tímto zabývám? Protože může dojít k některým případům, kdy nějaký fond je zavřen eh, na určitou dobu a potom se může přistoupit ke snížení eh, eh, kapitálu v tomto fondu distribucí po po sběru těch, kdo si, nebo tedy po zjištění toho, kdo už nechce zůstat v daném fondu. Já si myslím, že bychom se neměli zbavovat určité flexibility, protože ta nejde proti eh, těmto Evropským fondům dlouhodobých investic, ale mohla by přinášet velice užitečnou um, příležitost pro přizpůsobení se situaci pro investory. Uh, a chci poděkovat zpravodaji a za společné úvahy stinových zpravodajů, protože se snažíme najít eh, dobré řešení eh, pro eh, to, aby bylo možné dlouhodobé financování podniků v Evropské unii. Děkuji, Astrid. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že v této diskuzi by bylo užitečné také připomenout, že cílem Eh, Evropských fondů dlouhodobých investicí je poskytnout zásadní kapitál pro financování projektů, které jsou užitečné reálné ekonomice. A jak víme, tyto fondy z definice mají tedy dlouhodobou perspektivu. A zde se v podstatě teda neposkytují náhlou likviditu. Eh, investoři by měli mít možnost eh, být před eh, skončením životního cyklu, před tou dobou splatnosti, nějak vyplaceni, vypořádání. Jak jsme viděli v posledních letech ze zkušenosti, některé například fondy zaměřené, na nemovitosti umožňovaly takovéto vypořádání a docházelo k masivnímu vypořádání a to způsobilo masivní riziko pro přežití fondu a také pro investory. Ten poslední investor nebo poslední investoři, kteří žádali vypořádání, tak eh, se osly v nepříjemné situace, situaci. A já bych chtěla konstatovat, že eh, ne úplně všichni kolegové sdílí můj názor. V pers- podobnou perspektivu, tedy ochrany mm, investorů a e, v duchu kompromisu s tím prvním mm, bodem e, bych ráda přinesla to, abychom například omezili u retailových investorů to, aby to byly ty osoby, které jsou skutečně finančně schopné, e, způsobilé, aby unesly nedostatek likvidity například by se to mohlo vyřešit tak, že by zde byl určitý prach investic, e, několik set tisíc eur, jak už to bylo e, u jiných nařízení. A to na základě prohlášení, pochopení rizika, porozumění riziku ze strany investora. E, Danuta Hibner, Filip Zibák, a Moser Schmidt, Kulár, Mann a další, také se zmiňují takovou, o takovéto možnosti. A já bych také ráda zdůraznila, že o těchto fondech se říká nebo se jmenují evropské fondy. Takže nám jde o to, abychom měli vytvořený evropský trh investic, dlouhodobých investic, e, tedy tak jaksi e, evropský pas, aby to mělo, aby členské státy měly možnost stanovit striktnější pravidla e, u obchodování s retailovými investory. Eh, takováto možnost, tedy zpřísnění pravidel, jde proti, proti cíli, který jsme si stanovili, tomu evropskému dlouhodobému cíli. A ta data jsou eh, eh, podle mne problematická. Pozměňovací návrhy, které se týkají distribuce hm, výnosů, jsou vhodné a je také důležité, abychom upravili možnost distribuovat kapitál, který byl původně upsán. Takovéhoto fondu je rozmnožovat kapitál k tomu, aby mohly být financovány dlouhodobé projekty. A proto by bylo e, vhodné, aby zde byla možnost i určitého alternativního fondu, který by byl nazván Evropským fondem dlouhodobých e, investic. To by umožnilo investorům A taky by to eh, takovou to eh, diversifikaci a umožnilo také ehm, objemové úspory. A plnilo by to zároveň náš hlavní cíl. A takto bychom eh, mohli tedy získávat kapitál na projekty a nebylo by současně zakázáno investovat ani mimo Evropskou unii, ani bychom neměli stanovit eh, ekologické nebo sociální eh, limity, které by příliš omezovaly možnosti investic. Já mm, nesouhlasím v této věci se zelenými. Takováto omezení by odrazovala nejen eh, správce těchto fondů evropských, takzvané LTIFy, to je další hezká zkratka, kterou si musíme zapamatovat. Ale mohly by ohrozit úspěch takovýchto projektů Evropských fondů dlouhodobých investic. A na to, abychom napomáhali mm, úspěchu LTIFu je zapotřebí doprovázet i patřičnou legislativou. Společně s kolegy bychom si tedy přáli předložit možnost LTIFu investovat nepřímo do kvalifikovaných aktiv. To by šlo prostřednictvím alternativních investičních fondů, které by byly podloženy a podložena mm, eh, aktiva kvalifikovaná na základě určitých právních eh, eh, ustanovení. Jednalo by se jen tedy o způsobilá aktiva, to je zapotřebí zajistit patřičnými definicemi. Takovýto fond by měl být skutečně úspěšný, podle mne, pokud si to budeme přát, aby eh, takto existoval. Věřím, eh, měli bychom eh, zvažovat tímto způsobem i v pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji vám. Ještě máme čas a máme tu zástupce komise, takže předáme slovo komisi. Vypadá to, že to budete opět vy. Ano, velice stručně. Mám obvyklé tři body. Ale teď, tentokrát mezi sebou jsou propojeny. Slyšeli jsme o možnosti vypořádání pro všechny, pro některé nebo pro nikoho eh, prodloužení životního cyklu a potom eh, kotování a mm, obchodování na trhu. Vše, všechno spočívá v té nelikviditě dlouhodobých, fondů dlouhodobých investic jako takových. Velice dlouho jsme o tom přemýšleli. V tomto případě nemůžete, eh, nemůžete mít obě dvě věci najednou. Nemůžete být dlouhodobým investorem a potom mít možnost krátkodobého vypořádání. A já souhlasím se všemi, kdo uvedli, že eh, ty otevřené nemovitostní fondy v eh, minulosti Eh, ukázali, eh, co vlastně se tímto způsobem může stát. Eh, co se týče toho prodlouženého životního cyklu, zabýváme se návrhy, které hovoří o tom, že lze změnit ten životní cyklus, takže ten fond by mohl pokračovat dál. Nemusí být ukončen, ale prodloužení by muselo být dohodnuto všemi investory a těmi, kdo chtějí přistoupit v době Eh, těmi, eh, a ti, ale kdo, ne, kdo se nechtějí dále účastnit po ukončení životního cyklu, by měli mít příležitost odejít. Opět eh, to všechno závisí na obecné shodě. Kotování takovýchto fondů na sekundárních trzích podle nás by mohlo nám výšit možnost té likvidity pro investory a neměli bychom současně ehm, tímto Eh, působí další břemeno na administrátory fondů eh, ohledně eh, případného dřívějšího vyrovnání. Jsme pro takovéto myšlenky a my se budeme zabývat také tím, co říkal Filip Lambert ohledně sekundárních trhů, které jsou eh, vedeny spíše krátkodobějšími eh, horizonty, horizonty a výnosy, ale stále ještě bychom byli rádi, kdyby šlo eh, zařídit obchodování na sekundárních trzích protože by to umožnilo, by to umožnilo odlehčit těm administrativním fondům od fluktujících účastníků. Děkuji. E, já se ještě zmíním e, o e, retailových reposazbách, jak jsem chtěla. Ale to je taková myšlenka, která se tu ozvala. Já nevím, jestli bych, by to tam šlo také nějak zapracovat, ale mohli bychom možná tímto způsobem přitáhnout více lidí k dlouhodobému investování. Pravděpodobně se nebudou chtít zase Eh, mm, odpojit, když zde bude možné i takovéto řešení. Pokud někdo si nepřeje další eh, si vzít slovo, tak předám slovo zpátky zpravodajce, paní Kraca. Přejete si ještě slovo? Děkuji, paní předsedkyně. Je, tato diskuse byla vysoce zajímavá. Nyní se již ukazuje, že všichni si uvědomujeme, jak je tato záležitost důležitá. Nejsou mezi námi tak rozdílné názory, jsou tady pouze technické úpravy, které by bylo třeba udělat. Já se domnívám, že příští týden vypracujeme kompromisní pozňovací návrh. Já také děkuji Evropské komisi za předložený návrh a také za podporu při zpracování jednotlivých bodů a také při výměně názorů. Děkuji. Okay, thank you. Děkuji vám. Já bych chtěla připomenout, že 17. února budeme hlasovat ve výboru a potom toto bude předloženo na plenárním zasedání v Dubnu. V dobodu různé nic nemám Další schůze se bude konat 27. ledna odpoledne od 3 do půl sedmé. Děkuji všem a tím končím tuto schůzi.